Jako první dostane slovo eh, zpravodaj pan Demesmaker na jednu minutu. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, jsme v situaci, kdy asi 1,2 milionu dětí eh, se samo nachází v severní Nigérii, jsou osamoceni, bloudí a jsou vystaveni násilí eh, ze strany Boko Haramu. Lidská práva eh, v této oblasti neexistují a již vůbec ne práva dětí. Já se obracím na nového nigerijského prezidenta, pane Bohary. Chraňte své děti, ukažte, že jste schopni něco změnit, neboť navzdory ropným zdrojům tato země není to chránit své vlastní děti. Tato země je na špičce dodavatelů ropy, ale co se týče životní situace obyvatel této země tak je na samém konci jakéhokoliv žebříčku. Obyvatelstvo je schudlé a je snadným cílem teroristů. A my musíme se podívat i k nám, na sebe. Může Evropská unie nabídnout nějakou perspektivu Nigerii, tím, jak nyní jedná, jakou má nyní rozvojovou politiku? Děkuji. Děkuji. Děkuji, nyní má slovo paní Paga Urtundua. Prosím, máte slovo. Máte slovo na jednu minutu. Sí, muchas gracias. Eh, Děkuji. Boko Haram je nejstrašnější tváří politického terorismu. Kdo poskytne lidskou budoucnost komunitám, které žijí v této postižené oblasti na severu Nigérie. Boko Haram útočí na děti a děti to jsou přeci budoucnost a Boko Haram používá i sexuální násilí jako zbraň. Děti jsou sexuálně znásilňovány. Jak jim můžeme potom vrátit jejich důstojnost. Je třeba se o ně postarat, znovu je zaintegrovat do společnosti. Právě ti nejzranitelnější musí být, nejzranitelnější musí být naší největší prioritou. Proto jsme připravili toto usnesení. Nesmíme nikdy zapomínat na situaci v Nigérii, zejména na situaci dětí. Dlužíme to dě- dětem a dlužíme to mezinárodnímu společenství. Děkuji. Děkuji, slovo má pan Korao. Děkuji. Když hovoříme o situaci dětí v Nigérii, tedy o vnitřně vysídlené děti z důvodu útoku Boko Haramu, musíme hovořit o celkové situaci Nigérie. Nigérie je jedna z nejbohatších zemí v Africe. A přesto je to zemí, která je jedna z nejnebezpečnějších zemí a zemí, kde panuje největší chudoba. To je paradoxní situace. Právě to tady bylo popsáno, miliony dětí jsou na útěku, miliony dětí bloudí nemají zastání, neví kam se uchýlit. Tato, tyto děti nemají žádnou vodu, nemají základní práva. A my jako Evropský parlament musíme něco pro ně učinit, musíme se snažit přimět mezinárodní společenství, aby se staralo o tento problém, aby bojovalo proti tomuto problému. V Nigérii jsou děti zneužívání i jako dětští vojáci. I toto je téma, kterému jsme se doposud věnovali příliš málo. Nejde pouze o Nigerii, jde o více. Je třeba zajistit, aby tyto děti, až se podaří odejmout vojákům, byly začleněny do programu sociální integrace a ne, aby byly trestáni jako vojáci. Děkuji. Ani... Grazie, Presidente. In Nigeria l'insicurezza causata dal Pan Panceri, děkuji. V Nigerii panuje velká nejistota z důvodu ozbrojeného konfliktu mezi Boko Haramem a nigerinským státem. Více než 1,4 milionů dětí je na útěku. Polovina z nich je mladší pěti let. Tyto děti museli opustit své domovy. Jejich humanitární situace je čím dál tím horší. Nemají přístup k vodě a k potravinám. Jsou nemocné, umírají na malárii, na nedostatek vody a jsou ve spirále násilí jsou rekrutováni jakožto složky ozbrojených skupin, mladé dívky a e, ženy jsou sexuálně zneužívány, znásilňovány nebo násilím provdány či nuceny k sexuální práci. Malá, malá děti jsou využívány jako živé zbraně. Je třeba zajistit, aby mezinárodní společenství a Evropská unie na prvním místě proti tomu něco učinili. Děkuji. Děkujeme a nyní má slovo paní Hajboch. Situace v Nigerii je dramatická. Boko Haram eh, dokonce přísal věrnost islámskému státu a tak vznikla velice neblahá koalice, aliance, která bude dále rozšiřovat teror po celé zemi a vlastně po celém tomto kontinentu. Eh, za posledních několik měsíců zemřelo rukou Boko Haramu asi 1600 civilistů, mnoho dětí z nich. A Nigérie má největší počet dětí, které nenavštěvují žádnou školu právě z důvodu teroru Boko Haramu. Předřečníci již mnohé z toho zmiňovali. Tady je důležité, aby mezinárodní společenství převzalo svou odpovědnost a dodrželo své sliby, které se týkají humanitární pomoci. Proto, pane komisaři Stylianidesi, velmi vítám, že peníze pro oběti Boko Haramu programů mají být navýšeny. Ale myslím si, že přesto všechno v Nigérii je trocha naděje. Došlo v Nigérii ke změně vlády, bylo to, byla to mírová pokojná změna vlády, demokratická, to není samozřejmost této části Afriky. Pan prezident nový předložil program, který vypadá slibně, zejména s ohledem na boj proti korupci, na ochranu dětí a žen a také eh, plán, s ohledem na plánované útoky vojáků a armády proti Boko Haramu. Musíme tedy učinit vše, co je v našich silách, proto abychom podpořili tento vládu, aby její nový program skutečně byl nakonec úspěšný. Děkuji a posledním zpravodajem je pan Fisas Aysela, prosím. Děkuji vám. Vážení kolegové, eh, jakožto člen pozorovací mise pro Nigerii jsem navštívil tuto zemi eh, čtyřikrát a eh, příští měsíc tam vrátím znovu. Severovýchod této země je ve strašné situaci kvůli teroristickým útokům Boko Haram Situace milionů dívek je zejména strašlivá. Ty jsou znásilňovány, eh, nuceny konvertovat k islámu, nuceny k sňatku a někdy jsou využívány jako sebevražední atentátníci pod hrozbou, že budou pohřbeny zaživa tisíce rodin museli opustit své domovy a žijí v kritických situacích. Eh, nemůžeme jen nečinně přihlížet v Evropě. Nemůžeme jen formálně odsoudit eh, tyto strašlivé teroristické činy. Musíme poskytnout eh, plnou podporu eh, novou, nové vládě a nové koalici, tak aby konečně zvládla s Boko Haram něco udělat. Děkuji. Paní Sanchez Caldentej. Děkuji, paní předsedající. Nigerie je nejlidnatější země v Africe a také jedna z největších ekonomik na tomto kontinentu a má značné zásoby ropy. Navzdory tomu 17 milionů Nigerijců žije pod hranicí chudoby. Nerovnost mezi lidmi a zoufalství jsou skvělou živnou půdou pro násilí. Eh, musíme poskytnout humanitární pomoc. Eh, musíme také hledat příčiny eh, úspěchu Boko Haram. A to musíme se tím zabývat v rámci zahraniční politiky i obchodní politiky. Jde tady o děti, ty jsou hlavními oběťmi násilí. Jsou unášeny a sexuálně zneužívány a naprosto zbaveny všech svých práv EU musí být konzistentní. Jestliže e, naše obchodní politika bude i nadále ožebračovat Afriku a my neuděláme nic s tím, abychom zajistili e, rovnější přerozdělení v Africe, e, tak s takovouto situací nic neuděláme. Je zapotřebí být konzistentní. Děkuji. Děkuji autorům z usnesení a nyní jménem politických frakcí, jako první jménem EPP dostane slovo pan Kelly. Máte slovo na jednu minutu, pane Kelly. Děkuji, paní předsedající, já se omlouvám, byl jsem na trialogu. Je to velice důležité téma a Měli bychom na něj nahlížet v kontextu eh, rozhovorů, které eh, probíhají v tomto parlamentu tento týden, tedy v kontextu té debaty s paní Merklovou a panem Olandem, když říkali, že bychom měli věnovat více pozornosti Africe, eh, poskytovat více podpory v důležitých oblastech, jako je klimatická změna, hospodářský rozvoj a zlepšení životních podmínek tamních lidí. Když se podíváme na to, co se děje v Nigérii, tak zjistíme, jak je nesmírně obtížné eh, jednat se skupinami, jako je Boko Haram a jejich terorismem. Zejména pokud jde o děti, o malé chlapce a dívky, tak dětem eh, jsou ničeny školy, eh, proto je nutné, abychom spolupracovali s OSN a se všemi dalšími a vytvořili lepší životní podmínky. Budeme se o to snažit. Děkuji vám. Vážený pane Kelly, je modrá karta, je modrá karta, akceptujete ji? Od pana Rubiga, prosím. Pa, takže pane Rubigo. Já Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych se pana kolegy Kellyho zeptat na to, jak to vypadá s prací v oblasti vzdělávání. Je tam nějaká možnost v rámci práce v oblasti vzdělávání a kontaktu s veřejností, vytvořit nějaká pracovní místa, které, která by přímo na místě vytvářely podmínky takovéto osoby a sbírali kontakty? Vážený pane Rubikováno, máte samozřejmě pravdu boj proti Boko Haram, to je jedna záležitost, druhá záležitost je vytvořit určitou kulturu, která je potřebná pro uznávání lidských práv, respekt jednotlivce a samozřejmě, že vhodný a řádný vzdělávací systém je rovněž toho součástí a je zde rozdíl mezi tímto systémem a ničením škol, k čemu nyní dochází v Nigérii. Čili ano, skutečně toto je zásadní způsob, jak přistupovat k tomuto problému. Pokud tomu tak nebude, tak pokroku opravdu nedojde. Děkuji, pane Rubiku. Eh, Děkujeme, říká paní předsedající. A nyní to bude paní Valenciano, prosím. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Myslím si, že si velice rychle zvykáme na různé tragédie, které kolem nás probíhají. Mnoho dopolední, odpolední věnujeme tomu, že lidé, miliony lidí trpí tisíce dětí, miliony dětí eh, trpí, dochází k útokům. A hm, takové nejzávažnější útoky jsou právě útoky na vzdělávání, protože děti nemohou existovat bez vzdělávání. A najednou zde zjišťujeme, že jsou to věci, které neustále slyšíme, stávají se neustálou naší přítomností, ovšem dárci, kteří slíbili dostatečné finanční prostředky, aby tyto děti se mohly vzdělávat, chybí, aby mm, došlo k zamezení těchto útoků. Boko Haram tito dárci nedostáli svým slibům. A my zde v Evropském parlamentu máme rovněž naši odpovědnost. Proto volám potom, aby členské státy, aby Evropská unie plnila sliby, ke kterým se zamázala, aby došlo skutečně k ukončení tohoto barbarství v Nigérii. Děkujeme, říká paní předsedající, a nyní pan Belder. Děkuji, paní, děkuji, paní předsedkyně. V článku 11 našeho usnesení je věda, věta, která mě skutečně velmi zasáhla. Jedná se tam o o pochopení s ženami a dětmi, které přežily terorismus. Boko Haramu, které přejeli útoky motivované zaslepeným terorismem skupiny Boko Haram. A tady mám eh, na mysli mm, eh, jednoho eh, osobu z Eritreji, který vyšel z kostela z Biblí a teroristé z Boko Haramu Hasanovi Bibli odejmuli a hodili ji do ohně. On se snažil holí vyjmout Bibli z ohně a zachránit tak tuto knihu a teroristé Boko Haramu ho ovšem eh, jak si postrčili tak, že spadl do ohně a on ale naštěstí přežil. A Hasan a veškeré další oběti, které přežili tento teror, nepotřebují pouze náš soucit, ale potřebují naši ochranu a mezinárodní ochranu. Děkuji. Děkuji, v tom se shodneme. Pan Votman. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, vážený pane komisaři. Myslím si, že dnes jsme my všichni zde jasně vyjádřili, že je třeba hovořit o Nigerii. Na utěku je více než jeden milion dětí. Mnohé z nich jsou mladší pěti let prchají pouze proto, protože chtěli chodit do školy, byli, eh, bylo jim vyhrožováno, byli ohrožováni, když se chtěli účastnit školního vyučování, neboť Boko Haram se bojí lidí, kteří mají vzdělání a své vlastní názory. Boko Haram sází na zbraně a proto musíme bojovat proti Boko Haramu a musíme hledět na to, aby chom nezapomněli vyzvat nového prezidenta Buhariho, aby zavedl vyšetřování poručování práv i ze strany bývalého vojenského vedení a potřebujeme podporu pro ty ženy, které byly masovým způsobem znásilňovány. Musíme je podpořit ze všech sil, jakýmkoliv způsobem a musíme jim dovolit, aby pokud otěhotní po znásilnění, aby mohli přerušit těhotenství. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Již celá léta slýcháme apely Evropské unie vůči členským státům, aby posílili boj proti Boko Haramu. Bohužel se příliš mnoho neodehrálo. Jsou e, zejména brány jako rukojmí právě ženy a dívky. V létě jsme zažívali sebevražedné útoky dětských vojáků a i nadále se, se systematicky vyhlazují křesťanské vesnice. V severní Nigerii nyní na útoku 1,2 milionů dětí a podle údajů UNICEFu je polovina těchto dětí mladší pěti let. V sousedských zemích je asi 250 tisíc dětí, které byly vyhráni ze svého domova. Pokud tedy chceme bojovat proti islamismu v Nigérii a proti barbarství Boko Haramu, musíme tento boj my velmi konsekventně podpořit. Pokud to neučiníme, tak se nedivme, když zde, potom v Evropě, když k nám sem dorazí nová migrační vlna. Děkuji. Děkujeme říká paní předsedající, a slovo má pan Hetman. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, milí kolegové, kolegyně. Již šest let právě v severovýchodní Nigérii Eh, probíhá tento konflikt. Asi 20 tisíc lidí zemřelo a více než 2 milionů lidí muselo opustit své domovy. Vidíme, jak je složená tato společnost. Nigerijská 40 jejich obyvatel je mladší 14 let. To znamená, že velik, právě dětí se týká tento konflikt možná nejvíce. Jsou to vraždy, je to odloučení od rodičů, ale je to násilí, hlad, eh, nedostatek zdravotní péče, a to je součást jejich dětství. A právě proto potřebujeme opravdu něco dělat, proto abychom změnili politickou a hospodářskou situaci v této zemi, ale zároveň musíme podporovat humanitárně tuto, tuto zemi. A proto jsem nesmírně rád, že 21 eh, milionů eur komise v, čer, komise v červnu slíbila a rovněž, že dojde k dalšímu navýšení těchto finančních prostředků, protože víme, že bohužel tyto prostředky jsou nedostatečné a právě proto v tomto našem úsilí budeme potřebovat další finanční zdroje. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedající. A nyní má slovo pan Ujazdovský. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, milí kolegové, kolegyně. To, co vidíme v Nigérii, je opravdu skutečné barbarství. To, čeho se dopouští Boko Haram. Mnoho kolegů, kolegyň to již řeklo a já to podporuji. Myslím si, že Evropská unie by měla podporovat veškerá úsilí, která přináší opravdovou, efektivní humanitární pomoc Nigérii ženám, vysídleným dětem, zmrzačeným osobám. Musíme rovněž v tomto naše úsilí se snažit o to, aby místní orgány byly pod neustálým naším tlakem. Podobně jako pan Belder bych si přál, abychom skutečně o tom hovořili bez jakékoliv cenzury. Ano, je to vlastně nenávist této skupiny vůči křesťanům. To je původem tohoto barbarství. A to bychom měli velice jasně říci. Naši bratři umírají, protože jsou křesťany. A toto je něco, co bychom měli skutečně pojmenovat a mělo by to tak být stanoveno i v našem usnesení. Děkuji. Děkuji vám. Nyní paní Koraca Bild. Půl milionu lidí, půl milionu dětí bylo vyrváno ze svých domovů, mnozí byli odděleni od svých rodin. Už po šest let eh, terorismus Boko Haram děsí obyvatele Nigerie a eh, okolních zemí. Měli bychom silně odsoudit využívání dětí jako sexuálních otroků, nucené sňatky, jejich využívání k teroristickým činům a jakoukoliv násilnost vůči dětem. Eh, měli bychom v srdcích být s oběťmi a jejich rodinami. Eh, měli bychom si pamatovat alespoň na školačky v Šiboku, které byly eh, před rokem a půl uneseny a další tisíce dívek, eh, které se staly oběťmi únosu v Nigerii. Měli bychom říkat jasně, nejste zapomenutí a nejste sami. Musíme ale dělat mnohem více, abychom zmobilizovali Evropu, aby spojila síly se zbytkem mezinárodního společenství na podporu nigerijské vlády a Africké unie abychom dokázali ochránit děti, vyšetřit zločiny a bojovat proti beztrestnosti. Děti by měly mít přístup k základním potřebám, jako je voda, jídlo, přístřeší, zdravotní péče a školy. V, interskupině pro dětská práva budeme i nadále se zabývat osudem dětí v Nigerii, dokud to bude potřeba. Děkuji. Děkuji. Tím se dostáváme k tím se dostáváme ke konci eh, jednotlivých řečníků. Osm lidí se přihlásilo eh, do eh, Catch the Eye, takže budu je brát v tom pořadí, v jakém se přihlásili. Pan Pospíšil.

Zdálo se, že to, co dělá Africká unie, a rovněž vláda v Nigérii vedli k tomu, že budeme o tomto dramatickém problému slyšet míň a míň. Častěji však vidíme, že Boko Haram je nadále aktivní a my prostě nesmíme zavírat před oči, nesmíme se prostě omezovat jenom na slova, protože my trošku mm, příliš mnoho hovoříme a neuvědomujeme si to, že k čemu dochází. V Africe například právě v tom regionu od Sahary až po Velká jezera, Afriku. Toto vlastně celý tento region, to, k čemu tam dochází, to je jeden z nejdramatičtějších opravdu situací, které vidíme a se kterého se může rozvinout obrovský humanitární problém a právě proto Evropa společně se státy Africké unie a společně s nigerijskou vládou by měla uvažovat nejenom o tom, jak neustále přicházet s dalšími slovy, s dalšími usneseními, ale jakým způsobem opravdu eliminovat Boko Haram. Děkuji. Zulikou Pan Frunzulika Thank you very much. Uh, <clears throat> Nigeria. Děkuji vám. Uh, po celé Nigerii uh, nejistota způsobená teroristickou skupinou Boko Haram vojenskými sílami a eskaluje do čím dál horší eh, humanitární krize. Eh, nejposlednější vlna útoků eh, mířila na 500 tisíc dětí. Tolik je vnitřně vysílených dětí v severovýchodní Nigerii a v, sousedním, v sousední oblasti 1,4 milionu. Tyto děti jsou ohroženy násilím, odděleny od rodin, jsou obětmi zneužívání a e, rekrutování barbarskými skupinami. E, komise by měla posílit humanitární pomoc v regionu finančně. Já bych chtěl vyjádřit obavy z té mezery ve financování mezi závazky a proběhlými platbami pro operace UNICEF. Musíme za každou cenu přispět k ukončení násilností Boko Haram, znovu nastolit stabilitu a bezpečnost v celé zemi a zabývat se primárními příčinami terorismu a ilegální migrace. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pan Kjučuk. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Terorismus je v současné době v podstatě největším problémem celého našeho světa. Jsou ohroženi všichni občané bez ohledu na etnický původ nebo to, kde se narodili. Barbarství ze strany Boko Haram je důkazem této situace. Tato teroristická organizace je rostoucí hrozbou pro bezpečnost západní Afriky a na Nigérie celé této země dochází k únosům, dochází k sebevražedným útokům, šíří své aktivity do dalších okolitých zemí a právě proto bych chtěl podpořit Evropskou komisi v jejich prohlášení. Evropská komise, která volá potom, aby eh, jsme sehnali více finančních prostředků společně s mezinárodní společenství bychom měli podpořit nově zvoleného prezidenta Nigérie a opravdu přijmout striktní opatření pro ochranu civilního obyvatelstva. Měli bychom věnovat velkou pozornost především k ochraně žen a dětí a samozřejmě obětí. Děkuji. Következő hozzászólónk Lockbiller képviselő Děkuji, nyní má slovo paní Lochbiller. No. Castaldo képviselő. Ne, pan Castaldo Grazie, presidente. Se vediamo le notizie che vengono dalla... Děkuji vám, paní předsedající si čteme zprávy z Nigérie, vypadá to, jako kdybychom četli hlášení z války. Často jde o děti mladší než pět let, nebo ve věku pět let až 14 let, které jsou nechutným způsobem využívány jako sebevražední atentátníci. Eh, Spojené národy a UNICEF říkají, že 500 milionů eh, je jejich počet. Eh, Pouze 30 procent prostředků přislíbených však dorazilo. Mezinárodní dárci musí dělat více, musí poslat více e, peněz, musí umožnit ochranu civilistům a mladým znásilněným dívkám, musí umožnit přístup k lékařské péči, včetně potratu. E, právě tak programy sociální integrace jsou nutné. Potřebujeme ale udržitelnější a dlouhodobější politiku. A musíme zkoumat příčiny eh, terorismu, eh, korupce, eh, chudoba. Nevyřešíme-li tyto problémy, nikdy nevyřešíme problém v Nigerii ani nikde jinde na světě. Musíme tedy jednak řešit dnešní krize a jednak zabraňovat budoucím krizím tím, že změníme naše chování. Slovo má paní Petýr. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Já samozřejmě rovněž odsuzuji akce Boko Haram, které vedou k exodu a násilí na ženách a dětech. Nigérie bohužel ano, je mm, zemí, ve které mm, funguje tato teroristická organizace, ovšem je to v celém tomto regionu. Je neakceptovatelné, abychom dětem ubírali jejich právo na dětství, aby neměli právo na eh, vzdělání, aby byly odebírány jejich rodinám. Ráda bych zdůraznila to, že tato teroristická skupina útočí rovněž na křesťany. 10 tisíc lidí zemřelo tímto způsobem v posledních dvou letech. Asi 250 tisíc lidí je vysídleno, utíkají před touto teroristickou organizací. Mm, toto jsou skutečné zločiny, které jsou neakceptovatelné. Já to osobně odsuzuji a volám potom, aby všechny strany okamžitě zastavily zabíjení. Musíme vyslat jasný signál, musíme zastavit finanční toky, které se dostávají k Boko Haram a musíme podporovat boj proti této organizaci, zároveň rozšířit humanitární pomoc především dětem dětem, které utíkají z této oblasti. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Nigérie je bohatá země. Má bohaté přírodní zdroje, ropu, obrovské příjmy, ale nigerijské obyvatelstvo žije v chudobě. A je v situaci, kdy nejsou dodržována lidská práva. Nigérie je nedostatečně rozvinutá, panuje v ní nedostatečná demokracie, korupce, což je živnou půdou pro terorismus a pro šíření se Boko Haramu, což je organizace, která velmi úzce spolupracuje s džihadisty a s islámským státem. Boko Haram eh, jak si funguje na čím dál tím širším území a Miliony dětí již museli opustit své domovy, aby se zachránili. Je třeba bojovat proti Boko Haramu, ale také proti dalším. Musíme e, řešit příčiny terorismu. Obrovské příjmy z ropy v Nigérii musí jít ku prospěchu obyvatelstva a ne pouze do kapes vysokých politiků. Děkuji. gospođo predsjednice za početak želio bih izraziti sućut obiteljima. děkuji za slovo na začátku dovolte abych um, projevil soustrast s rodinami obětí z minulého týdne. Statisíce dětí museli opustit své domovy kvůli Boko Haram a právě proto bychom měli podpořit Nigérii a jejich vládu v boji proti Boko Haram. V tomto ohledu bych rád Eh, uvítal rozhodnutí konference předsedů eh, pozvat prezidenta Bohariho k nám do Evropského parlamentu příští rok. Samozřejmě ale, že je nezbytná i humanitární pomoc. Měli bychom ale podporovat i místní vládu boji proti základním příčinám těchto jevů, extrémní chudobě, sociálním nerovnostem, endemické korupci. Je neakceptovatelné, aby země, která je tak potenciálně bohatá, měla dvě třetiny obyvatel žijících pod eh, Eh, hranici chudoby. To je samozřejmě živná půda pro radikalismus, který v Nigérii panuje. A právě proto si myslím, že Evropská komise by měla zdůraznit boj proti korupci v rámci EDF. Děkuji, tím se dostáváme na konec Catch the Eye a slovo má pan komisař Stylianides. Děkuji vám, paní předsedající. Vážení kolegové, děkuji vám za příležitost se vyjádřit k humanitární situaci v severovýchodní eh, Nigerii, zejména k situaci dětí. Děkuji za vaše vyjádření a za velice plodnou diskuzi. Já jsem tam byl před dvěma až třemi měsíci. Navštívil jsem uh, oblasti velice uh, blízko ležící oblastem pod kontrolou Boko Haram a je jasné, že násilí, které páchá Boko Haram, je stále ještě velice znepokojivé a bohužel nemá žádné předvídatelné vyhlídky na zlepšení. Určitý pokrok v boji proti Boko Haram nastal tím, že vznikla nová nigerijská vláda eh, a, a také ve spolupráci se sousedními zeměmi. Eh, teroristé nicméně dále páchají útoky téměř každý den což nejen šíří nejistotu a lidské utrpení, ale kromě toho eh, děti jsou čím dál častěji využívány jako zbraně, které mají vykonávat sebevražedné útoky. Tato situace je nepřijatelná a žádá si náš eh, trvalý závazek. Krize způsobená Boko Haram eh, je jedna z nejhorších humanitárních krizí na světě. Počet vnitřně vysídlených lidí na severovýchodě Nigérie se zvýšil na více než 2 miliony. V, celém, v celé oblasti kolem Čadského jezera je zhruba 700 tisíc dětí, které byly vyhnány z domovů. Pr právě jejich potřeby jídla, vzdělání a zdravotní péče velice často nejsou naplněny. Jejich zranitelnost způsobuje, že jsou jasným cílem eh, špatného zacházení a zneužívání. My pozorně sledujeme situaci společně eh, s Evropskou unii, OSN a humanitárními pracovníky v terénu. Pomáháme Nigerii několika nástroji. Za prvé prostřednictvím humanitární pomoci. Evropská unie poskytuje pomoc v oblastech zdravotní péče, zabezpečení potravin, výživy, skýtání přístřeší, vody a hygieny se zvláštním zaměřením na děti. Evropská komise je hlavním poskytovatelem humanitární pomoci v Nigerii, a to od začátku krize Boko Haram a zmobilizovala 20,5 5 milionů v letošním roce a 42,5 milionů eh, pro celý region jezera Čad. V současnosti eh, chystáme eh, pomoc k mezinárodní společné task force, která vzniká za účasti zemí, kterých se to týká. Byla na to vyčleněna významná částka, zhruba 50 milionů ale ne všechny požadavky jsou ještě naplněny k tomu, abychom tyto fondy uvolnili. V následujících týdnech se dočkáme větší jasnosti v tomto ohledu. Evropská unie financuje také specifický protiteroristický projekt, který eh, podporuje eh, snahy o deradikalizaci eh, podporuje respekt vojenským právům při vojenských operacích a vytvoření komunikačního systému v, na, v nigerijské kriminální eh, policii. Eh, rozvojová pomoc Evropské unie prostřednictvím EDF je plánována na odstraňování primárních příčin radikalizace a násilí, a to také se zvláštním zaměřením na děti prostřednictvím projektu eh, ochrany dítěte a mladistvé spravedlnosti. Zdrav, zdravotní péče pro děti a psychosociální podpora pro dětské oběti ozbrojených konfliktů a také e, snaha o e, mírové úsilí patří k e, našim snahám. Nigérie je prioritní zemí pro Evropskou unii, pokud jde o děti v ozbrojených konfliktech a to na základě seznamu ze zprávy OSN o dětech v ozbrojených konfliktech. Mobilizováním této podpory se snažíme vyřešit tuto situaci, jak jen je to v našich silách, tedy situaci dětí, které trpí ze strany Boko Haram ale samozřejmě mnoho odpovědnosti e, spočívá na bedrech národní vlády. E, my jsme zavázáni je dále podporovat a spolupracovat také s OSN, s občanskou společností a našimi humanitárními partnery v terénu. Děkuji vám. Děkujeme, říká paní předsedající, děkujeme vážený pane komisaři za toto závěrečné slovo. Máme zde sedm návrhů usnesení. A nyní tímto končím rozpravu.